otců. Já vám teď přeji eh, dobrou chuť eh, při obědě a děkuji tlumočníkům. To, eh, toto schůze je přerušená až do 15 hodin.